Chtěl bych eh, prohlásit eh, znovu eh, za zahájené zasedání. Zaspisy z 5. července byly rozdány. Má někdo, prosím, námitky? Nikoliv zápis. Posledního zasedání je tedy schválen. Vážené dámy a pánové, jsem velmi rád, že vás mohu také přivítat na prvním plenárním zasedání po letní přestávce. Doufám, že jste si všichni dobře odpočinuli, protože v následujících měsících eh, máme před sebou velmi mnoho práce a možná, že toto období bude i dramatické. Jistě víte, že ve středu dopoledne nás navštíví eh, předseda komise, pan Barozo, bude hovořit o stavu Unie a poté v intenzivní debatě bude také odpovídat naše otázky a já předpokládám, že využijete této příležitosti v hojném počtu, abyste přiblížili předsedovi komise stanovisko eh, naší sněmovny i jednotlivých politických eh, skupin. Musím však eh, při eh, znovu zahájení naší práce v tomto okamžiku eh, také sdělit několik smutných eh, zpráv. Jsou to zprávy o